Papeže Františku, vážení kolegové, vážení hosté, dámy a pánové, před 26 lety papež Jan Pavel II. vystoupil před Evropským parlamentem. Jeho tehdejší vystoupení bylo milníkem. Zhroutila se železná opona, Evropa se sjednotila a dnes papež František vystoupí před Evropským parlamentem, který zastupuje více než 500 milionů občanů z různých 28 zemí. Poslanci eh, tohoto parlamentu zastupují různorodost Evropy. V posledních šesti letech Evropa čelí bezprecedentní krizi, která sebou nese závažné důsledky a nese sebou také ztrátu důvěry občanů v instituce, což platí jak na národní úrovni, tak na úrovni evropské. Ta ztráta důvěry je skutečně velice silná. A bez pocitu důvěry žádná myšlenka, žádná instituce nemůže přetrvat. A proto Potřebujeme spolupráci všech na tom, abychom znovu zpět získali tuto ztracenou důvěru. Evropské instituce a katolická církev sdílejí společné hodnoty, jako je tolerance, vzájemná úcta, rovnost, solidarita a mír. Tyto hodnoty jsou nedělnou součástí našeho společného úkolu. Evropská unie slouží mimo jiné také k tomu, abychom pracovali spolu, abychom pracovali ve prospěch mládeže, proto, aby mládež našla místo ve své společnosti, abychom začlenili přistěhovalce, abychom lidem Eh, který, kteří prchají před válkami, před katastrofami, nabídli lepší budoucnost v podobě azylu a ochrany. Snažíme se o sociální ochranu, aby nedocházelo k nespravedlivému rozdělování bohatství. Chceme, aby všichni měli rovné šance. Chceme pomáhat našim starším občanům. Chceme bránit konfliktům v oblastech, které s Evropou sousedí. To jsou společné výzvy, jimž musíme čelit. Vaše slova budou mít zvláštní význam nejen proto, že jste nejvyšším představitelem jedné miliardy katolických věřících, ale také proto, že eh, budete hovořit k nám všem bez ohledu na naše vyznání, protože to, co řeknete, se týká nás všech. Je to pro nás všechny důležité, protože tato témata jsou univerzální. Vaše slova ukážou určitý směr v době, která ztratila orientaci. Vaše slova eh, týkající se míru, spravedlnosti, vzájemné odpovědnosti, solidarity a vzájemné důvěry, eh, to jsou slova, která jsou součástí i našeho společného úkolu. Společně musíme hledat řešení, protože jsme mnohem silnější, když jsme jednotní, než když každý působí sám za sebe. To, co vy říkáte, to jsou slova velice evropská, protože vlastně to je samotná myšlenka Evropské unie. Vaše Historie je historií EU, historie rodiny, která opustila Evropu, aby našla eh, nový domov v Jižní Americe. Je to historie papeže, který eh, přichází z druhé strany Atlantiku, který se vrací do Evropy a snaží se reformovat svou církev, snaží se jí dát nový směr. Myslím si, že to je příkladný příběh, příběh, který může pomoci i Evropě, aby se eh, reformovala a změnila. Jménem všech kolegů vám děkuji za to, že jste mezi nás přišel, děkuji, že jste přijal pozvání Evropského parlamentu. Je to skutečně čest pro náš parlament, je to pro nás výsada, že vám dnes můžeme naslouchat. Vaše svátosti, máte slovo. Pane předsedo, paní místopředsedkyně, pánové místopředsedové, vážení europoslanci, všichni, kdo zde pracujete, drazí přátelé, děkuji vám za pozvání, abych promluvil před touto zásadní institucí, pro život Evropské unie a za příležitost, kterou mi poskytujete, abych se obrátil vaším prostřednictvím k více než 500 milionům občanů, které reprezentujete v 28 členských státech. Zejména bych chtěl vyjádřit vděk vám, pane předsedo Evropského parlamentu, za vaše srdečné uvítání jménem všech členů Evropského parlamentu. K mé návštěvě dochází po více než čtvrt století od té doby, co mezi vás přišel Jan Pavel II. Mnohé se od té doby změnilo v Evropě i v celém světě. Již proti sobě nestojí dva bloky, které tehdy rozdělovaly kontinent. A pomalu se naplňuje touha aby Evropa, která si vytvořila svobodné instituce, jednoho dne mohla dosáhnout rozměrů, které jí jsou poskytnuté zeměpisem a ještě více historií. Vedle rozšířené Evropské unie existuje také komplexnější svět, který se dynamicky vyvíjí. Tento svět je stále více provázaný a globální a proto je stále méně eurocentrický. Zdá se, že vedle rozšířenější a mocnější Evropské unie se objevuje také obrázek Evropy, která je tak trochu zestárlá a komprimovaná, která se méně cítí protagonistkou v kontextu, který na ní často hledí s odstupem nedůvěrou a někdy i s podezřením. Těmito slovy na základě mého pastoračního poslání by se chtěl obrátit na všechny evropské občany s poselstvím naděje a pozbuzení. Poselství naděje se zakládá na důvěře, že Potíže se mohou stát nosnou sílou pro jednotu, aby, byly, aby se došlo k vítězství nad všemi obavami, kterými prochází Evropa a celý svět. Naděje v pána, který proměňuje zlo v dobro a smrt v život. Pozbuzení eh, k tomu, abychom se vrátili k pevnému přesvědčení odců zakladatelů Evropské unie, kteří si přáli, aby budoucnost se zakládala na schopnosti spolupracovat, společně překonávat rozdělení a společně napomáhat míru a sdílení mezi všemi národy na kontinentu. V ústředním bodu tohoto ambiciozního politického projektu stála důvěra v člověka. Nejen co by občana, nebo co by hospodářského subjektu, ale člověka jakožto osoby, která má transcendentní důstojnost. Především bych rád zdůraznil úzké pouto mezi těmito dvěma slovy. Důstojnost a transcendentní. Důstojnost je klíčovým slovem, kterým se vyznačovala obnava po druhé světové válce. Naše nedávné dějiny se vyznačují nepochybným ústředním postavením podporování lidské důstojnosti tváří tvář mnohému násilí a diskriminacím, které se objevovaly v Evropě v průběhu století. Vnímání významu lidských práv se rodí jako výsledek dlouhé cesty, sestávající také z mnohého utrpení a obětí, které přispěly k vytváření vědomí o drahocenosti, jedinečnosti a neopakovatelnosti každého jednotlivého člověka. Toto kulturní vědomí vyplývá nejen z dějiných událostí, ale především z evropského myšlení, které se vyznačuje bohatým setkáváním mnoha pravenů, pochází ze starodávného Říma, Řecka, keltských, germánských i slovanských kořenů a z křesťanství, které je společně utvářelo, čímž vzniklo chápání lidské osoby. Dnes podpora lidských práv je ústřední v úsilí Evropské unie při podporování důstojnosti lidské osoby, a to jak v rámci EU, tak ve vztahu s jinými zeměmi. Je to významné úsilí a obdivuhodné, protože doposud v příliš mnoha situacích lidské bytosti se stávají spíše eh, něčím jako předměty u kterých lze programovat početí, konfiguraci a užitečnost a které následně mohou být odhozeny, když už nejsou zapotřebí, protože se staly slabými, nemocnými nebo starými. Jaká důstojnost existuje v situaci, když není možno svobodně vyjádřit svou myšlenku anebo bez nátlaku projevovat svou náboženskou víru? Jaká důstojnost je umožněná bez jasného právního rámce, který vymazuje, vymezuje vládu moci a ukládá vládu práva na tyraní moci. Jakou důstojnost může mít muž nebo žena, pokud je předmětem jakékoliv diskriminace? Jakou důstojnost může nalézt člověk, který nemá jídlo, anebo nemá nezbytné minimum, aby mohl žít, anebo ještě hůře, který nemá práci, která by mu poskytovala důstojnost? Prosazovat důstojnost člověka znamená uznávat, že lidská osoba má nescizitelná práva. Již nemůže být eh, zbavena rozhodním žádného člověka a tím méně kvůli ekonomickým zájmům. Je však zapotřebí věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k nedorozumění, eh, z nepochopení lidských práv a jejich paradoxálního zneužívání. Dnes je totiž eh, tendence stále širšího požadování individuálních práv. A já jsem v pokušení říct individualistických práv, která skrývají eh, chápání lidské osoby oddělené od jakéhokoliv sociálního nebo antropologického eh, kontextu, téměř jako by to byla jakási monáda, monás, stále více necitlivé vůči jiným monádám kolem sebe. Pojem eh, práva eh, jakoby už nebyl se stejně, spojován se stejně důležitým pojmem povinnosti. A tak se potvrzují a prosazují práva jednotlivce bez braní v úvahu, že lidská bytost eh, je propojena se svým sociálním kontextem, v níž práva a povinnosti jsou propojeny a jsou také propojeny se společným dobrem celé společnosti. Proto mám za to, že je důležité více než kdy jindy posilovat kulturu lidských práv, která bude moudře spojovat individuální rozměr nebo lépe osobní rozměr s rozměrem společného dobra. S těmi námi všemi, s tímto pojmem nás všech, eh, který se skládá z jednotlivců, rodin a větších skupin, z ní se vytváří sociální společenství. Pokud totiž právo každého jednotlivce není harmonicky uspořádáno eh, s větším, eh, širším dobrem, je nakonec chápáno bez omezení a tím vznikají konflikty a násilí. Když se hovoří o transcendentní důstojnosti člověka, znamená to apelovat na jeho povahu, na jeho vrozenou schopnost rozlišovat dobro od zla, na tu vnitřní buzolu, eh, kterou Bůh vtiskl do celého svořeného vesmíru. Zejména to znamená hledět na člověka ne jako na něco absolutního, ale jako na bytost žijící ve vztazích. Jedna z nemocí, které já vidím, že se šíří v Evropě stále více, je osamění. Osamění těch, kdo nemají vztahy, nemají pouta. Je to patrné zejména u starších osob, které často jsou podechány svému osudu, osudu, anebo u mladých lidí, kteří nemají opěrné body a nemají příležitost do budoucnosti. Je to patrné u četných chudých lidí, kteří žijí v našich městech. Je to patrné z nepřítomného pohledu imigrantů, kteří k nám přišli a hledají u nás lepší budoucnost. Toto osamění je prohloubeno ekonomickou krizí. Jejíž důsledky stále přetrvávají a mají dramatický eh, dopad eh, ze sociálního pohledu. Můžeme říci, že v průběhu posledních let Vedle procesu rozšiřování Evropské unie také narůstala nedůvěra občanů vůči institucím, které považují za vzdálené, jako by se věnovaly vytváření pravidel, která jsou chápána jako daleka od citlivosti jednotlivých národů, pokud jim přímo neškodí. Z mnoha stran se objevuje obecný dojem únavy a stárnutí Evropy, která jakoby byla babičkou a nebyla už plodná a živá. Proto velké ideály, které inspirovaly Evropu, jakoby ztratily přitažlivost a ustoupily byrokratickým technologiím svých institucí. K tomu se přidružují některé tak trochu egoistické způsoby života, které se vyznačují nyní neudržitelnou opulentností a často lhostejnou. E a často lhostejnou vůči okolnímu světu, zejména vůči těm nejchudším. S lítostí konstatujeme že převládají technické a ekonomické otázky v politických diskuzích na úkor autentického směřování antropologickým směrem. Lidská bytost je ohrožena tím, že může být omezena jen na jakési kolečko v mechanismu a že bude takto poměřována lidská bytost jen podle své užitečnosti tomuto mechanismu. A bohužel příliš často vidíme, že k tomu dochází, když život není, prospěšná tomuto mechani- není prospěšný tomuto mechanismu, je odhozen bez velkých výčitek, jako tomu je v případě nemocných v posledním stádiu, nebo je to u opuštěných starých lidí, eh, kteří zůstávají bez péče, anebo u dětí, které jsou zabity před narozením. Toto je velký omyl, k němuž dochází, když převládá absolutizace techniky. Ta nakonec vytváří záměnu mezi účely a prostředky. Z ní nevyhnutelně vyplývá kultura vyřazování a intenzivního konzumismu. Naopak, eh, podporovat důstojnost člověka znamená uznávat jeho drahocenost, drahocenost lidského života, který nám byl dán zdarma a proto nemůže být předmětem směny či obchodu. Vy ve svém poslání europoslanců jste povoláni k velkému poslání. Třeba, že se může zdát zbytečné abyste totiž pečovali o zranitelnost, zranitelnost národů a osob. Pečovat o zranitelnost znamená sílu i něhu. Obnáší to boj a plodnost uprostřed funkcionalistického a privatistického modelu, který nevyhnutelně vede ke kultuře vyřazování. Pečovat o zranitelnost osob a národů Znamená uchovávat paměť a naději. Znamená to brát na sebe přítomnost. I v těch nejvyčleněnějších a nejúzkostnějších situacích a být schopni poskytnout důstojnost takovýchto situacích. Jak tedy vrátit naději do budoucnosti, tak aby mladé generace měli důvěru k tomu, aby se řídili velkým ideálem Evropy, která má být jednotná, mírumilovná, tvůrčí, podnikavá, má respektovat práva a má si být vědoma svých povinností. Abych odpověděl na tuto otázku, dovolte mi, abych využil příměru k jednomu obrazu. Jedná se o jednu z nejslavnějších fresek Rafaela, které se nachází ve Vatikánu. Na této eh, fresce je tzv. atenská škola. V jejím centru stojí Platon a Aristoteles. Platon prstem ukazuje vzhůru, směrem ke světlu ideí, mohli bychom říci směrem k nebi. Zatímco druhý natahuje ruku vpřed, směrem k divákovi, směrem k zemi, ke konkrétní realitě. Mně připadá, že tento obraz dobře popisuje Evropu a její dějiny, skládající se z trvalého setkávání mezi nebem a zemí, kde nebe poukazuje na otevřenost transcendentnosti Bohu. A tímto se vždy vyznačoval evropský člověk, zatímco země představuje praktickou a konkrétní schopnost čelit situacím a problémům. Budoucnost Evropy závisí na znovuobjevení vitálního a nutného propojení těchto dvou prvků. Evropa, která už není schopná se otevírat transcendentnímu rozměru života, je Evropa, která je ohrožena tím, že pomalu bude ztrácet svou vlastní duši a také toho humanistického ducha, přestože jej miluje a hájí jej. Právě na základě potřeby této otevřenosti a transparentnosti chci potvrdit ústřední postavení lidské osoby, která by se jinak ocitla v zajetí módních eh, tendencí a nebo aktuálních sil. V tomto eh, smyslu považuji za zásadní nejen dědictví křesťanství, tak jak bylo eh, ponecháno v naší sociokulturální formaci kontinentu, ale také příspěvek, který může dnes dát dalšímu růstu Evropy. Toto přispění nepředstavuje nebezpečí pro sekularitu států nebo pro nezávislost institucí Evropské unie, ale spíše jejich obohacení. To ukazují ideály, na něž se zakladaly od samého počátku, tedy ideál míru, subsidiarity a vzájemné solidarity humanismu, který je zaměřen na respektování lidské osoby a její důstojnosti. Proto chci znovu potvrdit to ochotu svatého stolce a katolické církve prostřednictvím komise Evropských biskupských konferencí udržovat plodný, otevřený a transparentní dialog s institucemi Evropské unie. Stejně tak jsem přesvědčen, že Evropa, která je schopna žít ze svých vlastních náboženských kořenů, využívat jejich bohatství a potenciál, může také snadněji čelit mnoha extremismům, které se šíří po dnešním světě. I kvůli velkému myšlenkovému váku, k němuž dochází na takzvaném západě, protože násilí se nerodí z oslavy Boha, ale z jeho zapomenutí. Musím na tomto místě připomenout mnoho nespravedlností a pronásledování, které každodenně postihuje náboženské menšiny, zejména křesťanské menšiny v mnoha částech světa. Společenství a osoby, které se stávají předmětem barbarských násilí, jsou vyháněny z domova a z vlasti, jsou prodávány jako otroci, zabíjeny, stínány, křižovány a zaživa upalovány za hanebného mlčení a spoluviny mnoha dalších. Heslo Evropské unie je jednota v rozmanitosti. Ale jednota neznamená politickou, ekonomickou, kulturální nebo myšlenkovou uniformitu. Ve skutečnosti každá autentická jednota žije z bohatství rozmanitosti, z níž se skládá. Je jako rodina která je tím sjednocenější, čím každý z jejich členů může být až do své podstaty sám sebou a nemusí mít obavy. V tomto smyslu mám za to, že Evropa je rodinou národů, eh, které mohou cítit eh, instituce na blízku, pokud evropské instituce budou schopny moudře skloubit ideál jednoty, o které usilují, s diversitou, která je vlastní každému. A zhodnotit takto jednotlivé tradice, uvědomovat si svou historii a své kořeny, vymanit se z mnoha manipulací a mnoha fóbií. Postavit do centra lidskou osobu znamená především ponechat ji, aby svobodně ukázala svou tvář a projevila svou kreativitu, jak ať už na úrovni jednotlivce či celého národa. Na druhé straně, jedinečnost každého člověka představuje autentické bohatství tou měrou, jakou je poskytováno ve službě všem. Je zapotřebí stále mít na paměti architekturu eh, Evropské unie, která se zakládá na principech solidarity a subsidiarity. Tak, aby převládala vzájemná pomoc a aby společně se mohlo jít po cestě eh, v důvěře. Z této dynamiky jednoty a jedinečnosti je zde před vámi, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci, potřeba brát na sebe odpovědnost za udržování demokracie národu Evropy eh, při životě. Je jasné, že homologizující eh, chápání globality poškozuje vitálnost demokratického systému a zbavuje jej bohatého kontrastu organizací a politických stran a tento kontrast je plodný a konstruktivní. Tak eh, dochází k nebezpečí, že by se žilo jen v království ideí, jednoho slova, obrazu nebo sofismu. A Nakonec bychom si mohli plést realitu demokracie s novým politickým nominalismem udržovat při životě demokracii v Evropě znamená vyhýbat se globalizačním snahám o rozmělnění reality. Jedná se o nadpozemské purizmy, eh, totalit, totalitu relativity eh, fond, historické a historické fundamentalizmy, eticizmy bez dobra, intelektuálství bez moudrosti. Je zapotřebí aby politické vyjádření národů nebylo potlačeno tlakem nadnárodních zájmů, které nejsou univerzální a které oslabují a proměňují tento systém v uniformující eh, finanční moc ve službě neznámým impériům. Toto je výzva, kterou před vás kladou dějiny. Poskytnout naději Evropě neznamená jen uznávat ústřední místo lidské osoby, ale znamená to také rozvíjet její vlohy. Je tedy zapotřebí investovat do lidské osoby a do oblastí, ve kterých eh, se vytvářejí a mohou nést plody její talenty. Prvním První z, touto, z těchto oblastí je nepochybně vzdělávání a výchova. Počínaje rodinou, která je základním prvkem a drahoceným prvkem každé společnosti. E, sjednocená, plodná a nerozlučná rodina sebou nese základní prvky, které poskytují naději do budoucnosti. Bez e, Tohoto pevného základu bychom budovali na písku, což by mělo závažné sociální dopady. Na druhé straně zdůrazňovat význam rodiny nejenže pomáhá k vytvoření perspektivy a naděje pro nové generace, ale také pro mnoho starších lidí, kteří často jsou přinuceni k tomu, aby žili v osamění a v opuštěnosti, protože jim schází teplo rodinného kruhu který by je doprovázel a podporoval. Vedle rodiny zde jsou také vzdělávací instituce, jako je škola a univerzita. Vzdělání se nemůže omezovat jen na poskytování určitého objemu technických poznatků, ale má napomáhat komplexnějšímu procesu růstu lidské osoby. Dnešní mladí lidé žádají, patřičnou a úplnou eh, možnost vzdělání, která by jim poskytla budoucnost s nadějí, spíše než s beznadějí a deziluzí. Evropa má obrovský tvůrčí potenciál v různých oblastech vědeckého bádání. Některé ještě nejsou plně proskomány. Například pomysleme na alternativní zdroje energie. Jejíž rozvoj by velice prospíval ochraně životního prostředí. jest... Evropa vždy byla v první linii hodného úsilí zaměřeno na ochranu životní prostředí. Naše země totiž potřebuje trvalou péči a pozornost. Každý člověk má svou osobní zodpovědnost za ochranu toho, co bylo stvořeno. Vzácného daru, který Bůh e, svěřil lidem do rukou. Na jedné straně to znamená, že příroda je zde k naší dispozici. Můžeme ji užívat dobrým způsobem. Na druhé straně však to znamená, že nejsme jejími vládci, my jsme jejími správci, nikoli však vládci. Proto ji e, musíme milovat a respektovat. Zatímco často jsme vedeni píchou a chceme ovládat, vlastnit, manipulovat a využívat. My ji neochraňujeme, nerespektujeme, nepovažujeme ji za zdarma daný dar, o který máme pečovat. Respektovat životní prostředí však znamená neomezovat se jen na to, abychom je neničili, ale také, abychom je využívali pro dobro. Především mám na mysli zemědělství které má poskytovat potraviny pro člověka. Nemůžeme tolerovat to, že miliony osob na světě umírají hladem, zatímco tuny potravin se každodenně vyhazují z našich stolů. Inoltre, respect... Respektovat přírodu nakonec nám připomíná i to, že člověk je základní součástí přírody. Vedle ekologie zaměřená na ochranu životního prostředí je tedy zapotřebí mít na mysli také ekologii člověka, která se skládá z respektování lidské osoby. A právě o tom dnes k vám eh, hovořím. Druhou oblastí, v níž skvétají talenty, je práce. Je eh, na čase podporovat politiky zaměstnanosti, ale především je zapotřebí vrátit práci důstojnost, zaručovat také patřičné podmínky pro vykonávání práce. To na jedné straně znamená, To na jedné straně znamená využívat nové způsoby snoubení flexibility trhu s potřebou stability a jistoty pracovních perspektiv, které jsou nezbytné pro lidský rozvoj pracovníků. Na druhé straně to znamená také podporovat patřičný kontext ve společnosti, který se nebude eh, zaměřovat na využívání osob, ale na to, aby jim zaručil prostřednictvím práce možnost budovat rodinu a vychovávat děti. Stejně tak je zapotřebí, abychom e, společně čelili migrační otázce. Nelze tolerovat, aby se středomoř, středozemní moře stalo velkým hřbitovem. Na lodích, které připlouvají každý den k evropským břehům, jsou muži a ženy, kteří potřebují přijetí a pomoc. Absence vzájemné podpory v rámci Evropské unie může vyvolat eh, jednotlivá eh, řešení problému, partikulární řešení, která nebudou napomáhat eh, posilování lidské důstojnosti imigrantů, a budou naopak napomáhat využívání otrocké práce a trvalým, trvalé sociální napětí. Evropa bude schopna čelit těmto eh, problémům eh, spojeným s imigrací, pokud bude schopna jasně ukazovat svou kulturní identitu a prosazovat eh, legislativu, která bude chránit na jedné straně evropské občany a na druhé bude zaručovat přijetí migrantům bude-li mít správné politiky, odvážné a konkrétní, které budou napomáhat v zemích původu sociálně politickému rozvoji v těchto zemích a budou napomáhat také překonávání vnitřních konfliktů, které jsou zásadním příčinou těchto jevů. Místo politik, které jsou založeny na zájmu a jen posilují tyto konflikty, je tedy zapotřebí řešit příčiny, nikoli důsledky. pane předsedo, excelence, vážené poslankyně, vážení poslanci. Vědomí své vlastní identity je nezbytné i pro vedení dialogu, otevřeného dialogu se státy, které požádali o vstup do Evropské unie. Zejména mám na mysli státy e, z balkánské oblasti, pro které vstup do Evropské unie může být odpovědí na ideál míru v regionu který hodně vytrpěl kvůli konfliktům. Nakonec vědomí vlastní identity je nezbytné i ve vztazích se sousedními zeměmi, zejména s těmi zeměmi, které leží kolem Středomoří. Mnohé z nich trpí vnitřními konflikty a tlakem náboženského fundamentalismu a mezinárodním terorismem. Na vás, zákonodárcích, je úkol uchovávat a posilovat evropskou identitu, aby občané znovu nalezli důvěru v instituce Evropské unie a v projekt míru a přátelství, který je jejím základem. Zvědomím, že čím více narůstá e, moc lidí, tím se více se šíří jejich zodpovědnost, ať už individuální, osobní či kolektivní, vás vybízím a apeluji na vás, abyste pracovali na tom, aby Evropa znovu nalezla svou dobrou duši. Anonymní autor z druhého století napsal, že křesťané ve světě reprezentují to, co je duše pro tělo. Úkolem duše je být podporou tělu, být jeho vědomím a e, dějnou pamětí. Dějiny, které jsou dlouhé 2000 let, eh, spojují Evropu s křesťanstvím. Jsou to dějiny, v níž se odávaly konflikty a chyby. Ale vždy tyto dějiny byly vedeny touhou budovat dobro. Je to patrné z krásy našich měst a ještě více z mnoha charitativních děl na podporu člověka které jsou po celém našem kontinentu. Tyto dějiny z velké části budou psány ještě dál. Je současně naší přítomností i naší budoucností. Je naší identitou. Je to Evropa, která silně potřebuje znovu nalézt svou tvář, aby mohla růst na základě ducha otců zakladatelů v míru a soudržnosti, aby, se, aby ona sama takto mohla žít bez konfliktů. Vážené europoslankyně, vážení europoslanci, nadešla hodina, kdy je zapotřebí společně budovat Evropu, která se nebude točit kolem ekonomiky, ale kolem posvátnosti lidské osoby, kolem nescizitelných hodnot. aby to byla Evropa, která odvážně přijímá svou minulost a s důvěrou hledí do budoucnosti a plně a s nadějí žije svou přítomnost. Nadešel okamžik, kdy je zapotřebí opustit myšlenku Evropy, která má strach a uzavírá se do sebe, a naopak eh, probudit a podporovat Evropu, která bude hnací sílou, která ponese eh, vědu, umění, hudbu, lidské hodnoty a také víru. Evropa, která bude hledět k nebi a bude si řídit ideály Evropu, potřebujeme Evropu, která bude hájit a chránit eh, člověka, Evropu, eh, která se bude ubírat po pevné a bezpečné zemi jako po svém opěrném bodu pro celé lidstvo. Děkuji. Eh, dámy a pánové, vaše reakce, váš potlesk ukazuje, že papež František promluvil přímo k vašemu srdci. Myslím k srdci každého z nás. Děkuji mnohokrát za tato povzbudivá slova. Vše, co tady zaznělo, pocituji opravdu jako velké povzbuzení, jako povzbuzení k tomu, abychom kráčeli dál po této cestě, kterou prošla Evropská unie až do posud a kterou chceme nyní pokračovat dál. Ukázal jste velmi důležité směrování, velmi důležitou orientaci a jménem celého Evropského parlamentu říkám tež, co jsem již řekl na začátku. Jste osobnost, která ukazuje směřování v v době, která je velmi dezorientovaná a za to jsme velice vděční. Děkujeme vám, že jste eh, přišel do Evropského parlamentu a promluvil zde. Děkuji, vážení kolegové, že jste byli zde v sále a že jste eh, Eh, aplauzem reagovali na projev jeho svatosti papeže Františka. Čekají nás úkoly, které jsou společnými úkoly a můžeme se inspirovat v, našich, v naší práci slovy eh, jeho svatosti papeže Františka.